rozhodnutí týkající se omezování přístupu na pracovní trh bulharských a rumunských pracovníků. Mnohokrát děkuji. Pane komisaři, děkujeme. Tímto se dostáváme na konec tohoto bodu a dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání, a to je prohlášení komise o produktech sklonovaných zvířat v potravinovém řetězci. Slovo má komisař Dalí. Pane předsedo, vážení poslanci, jsem rád, že jsem dostal tuto příležitost, abych vysvětlil, jaký je postoj komise týkající se klonování zvířat v potravinovém řetězci. Nejdříve bych chtěl zdůraznit, že neexistují žádné důkazy týkající se toho, že by eh, existovalo nebezpečí, a pokud někdo sní maso sklonovaných zvířat. Existují zde ovšem obdeby, obavy týkající se blahobytu zvířat, které je třeba řešit. Ovšem, takovéto obavy, pravděpodobně se časem budou mizet tím, jak se technologie budou dále vyvíjet. Samozřejmě zde existuje také etická dimenze. A já bych chtěl říci, že to je mimo kompetence Evropské unie. Probíhají obecné diskuze o tomto tématu a spotřebitelé mají právo na to, aby věděli o zpracovatelských postupech. Nejdůležitější otázkou pro komisi je, abychom zhodnotili potřebu, proveditelnost a přiměřenost možných opatření pro regulování a využití klonovaných zvířat a produktů z klonovaných zvířat a také technik klonování. Já jsem si plně vědom postoje parlamentu k využívání technologií z klonovaných zvířat v potravinovém řetězci v Evropě. Vážení poslanci, Byl bych rád, aby zákaz byl rozšířen také na a potomky klonovaných zvířat. Postoj komise je, že maso z klonovaných zvířat by se nemělo dostat eh, na trh, protože se jedná o nové potraviny a tyto potraviny jsou v současné době pokryty eh, nařízením o nových potravinách. Je velice nepravděpodobné, že by maso sklonovaných zvířat se dostalo do patrovinového řetězce. A situace je ale jiná u potomků klonovaných zvířat. Takováto, takováto zvířata je někdy těžší identifikovat. Tento aspekt je třeba zvážit při jakýchkoliv krocích, které komise může navrhnout. Pokud se podíváme na současný postoj, komise uznává, že nařízení o nových potravinách není odpovídajícím právním rámcem pro řešení všech aspektů otázky klonování. Především produkce a uvádění na trh jiných produktů než jsou potraviny, jako jsou například embrya a tak dále. Takovéto otázky nemohou být pokryty eh, nařízením, zmíněným nařízením, které se soustředí výhradně na potraviny. Jak eh, víte, eh, v současné době připravujeme zprávu, která bude pokrývat veškeré aspekty týkající se klonování. Tato zpráva bude dostupná v listopadu. Bude užitečným základem pro budoucí diskuzi mezi institucemi. Já se těším na to, že budeme moci pokračovat v diskuzích jak s parlamentem, tak s radou a že se nám podaří dosáhnout úspěšné schody. Děkujeme panu komisaři. Nyní se dostáváme k řečníkům za jednotlivé politické skupiny, paní Ajuso za EPP. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, jedná se zde o využívání klonovaných zvířat v potravinovém řetězci. My se v podstatě shodneme na tom, jakožto parlament komise, že nařízení o nových potravinách není tím místem, kde by se mělo projednávat o tomto tématu a proto také tato věc byla vyňata z oblasti působení nařízení. Dobře víme, že takovéto potraviny by museli splňovat všechna kritéria pro to, aby se mohly dostat do potravinového řetězce, ale máme zde jen problém. Je nemožné rozlišit, odlišit tedy maso, které pochází z klonovaného zvířata, od masa, které nepochází z klonovaného zvířete. Takže pro spotřebitele je to ovšem velice důležité, aby mohl vysledovat původ masa, které nakupuje. A spotřebitel chce vědět, odkud tedy maso pochází. Zda pochází z klonovaného zvířete, či zda pochází z zvířete neklonovaného. Spotřebitel například z etických důvodů nechce eh, využívat maso z klonovaných zvířat nechce takové maso spotřebovávat. Výroba klonovaných zvířat a pěstování klonových zvířat v Evropské unii je zakázáno. Znamená to, že zakazujeme našim producentům využívat novou technologii, která je ovšem dobrá. Je to dobrá technologie pro reprodukci zvířat. jenom bude to možné jen tehdy, pokud to bude hezké zvíře, třeba bíci ve Španělsku, jenom nejlepší zvířata. Ale tato technika by neměla být používána ze strany našich zemědělců, těch, kteří chovají zvířata, protože by to mohlo, mohli by ztratit své konkurenční výhody. A to znamená, že pak budeme mít maso sklonovaných zvířat i z jiných zemí. A e, tento zákaz bude muset být učiněn, ale to neděláme, protože tím by to, to by zabránilo působení mezinárodním organizacím. To však vede k absurdní situaci. Ti, kteří pěstují zvířata, tedy nemohou používat těchto technik, pomocí kterých mohou být konkurenceschopnější a zároveň tady s označením nebo bez označení, přeci jenom máme na talíři mm, toto maso, eh, které pochází z jiných zemí, ne ze států Evropské unie. To je problém, který mi leží na srdci. Tady proto potřebujeme vysvětlení. Proč takto postupujeme? Proč mm, zakazujeme eh, našim pěstitelům zvířat nepoužívat mm, těchto technik? A potom, jak jsme řekli, zase zavádíme mm, mm, mm, potraviny sklonovaných zvířat z třetích zemí, protože se tomu nemůžeme vyhnout. Děkuji. Děkuji. A teď dvě minuty, pan Kapulos Santos. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové. Velice vám děkuji za informace, které jste nám poskytl, milí kolegové, všechny formy biotechnologií eh, samozřejmě vedou k reakcím veřejnosti, která je na tomto poli velice citlivá. A klonování zvířat je samozřejmě jedním z těchto témat. My potřebujeme fundovanou debatu, potřebujeme věcnou analýzu této věci. Jedná se tedy o klonovaná zvířata pro lidskou spotřebu máme již odpovídající úpravu, která se týká také nových potravinách. Tento zákon byl zde v parlamentu přijat eh, a v tomto letu došlo k těm případům ve Velké Británii, to opět rozpoutalo diskuzi a exist, ukazuje to, že existuje diskrepance mezi evropskými právními předpisy a jejich provádění v členských zemích. Jde tedy zde o prasata, o, o hovězí dobytek a jde o to, že při pozorování těch klonů dochází k určitým um, poznatkům, k určitému vývoji. Bioetičtí odborníci ještě nesouhlasili s tím, aby se klonovala zvířata určená k lidské spotřebě. Musíme vyčkat podívat se na to, jak to dopadne. Eh, musíme si položit otázku, zda existují rozdíly například u mléka, které pokází z klonovaných zvířat a, a u mléka, která prochází ze zvířat ze tradiční výroby. Doposud nemáme studie, které by toto dokazovaly, takže zatím není možné uh, celou věc objasnit. E, jde o to, abychom na, i nadále vedli vědeckou debatu a tak splnili očekávání našich občanů. Ovšem není dobré, abychom již v zárodku zadusili veškeré možnosti, které nám věda nabízí. My se vyčkáme na zprávu a podle toho potom e, do, při, přijmeme odpovídající právní předpisy. Děkuji a nyní pan Lajen za demokraty a liberály. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaře, vážení kolegové, já se domnívám, že je důležité, jak řekli někteří ostatní, jak řekl komisař, že zde není žádné riziko pro lidské zdraví, pokud jde o produkty z potomků klonovaných zvířat. Zdůrazní ale slovo potomci klonovaných zvířat spíše než samotná klonovaná zvířata, protože myslím si, že se jedná o dvě oddělené věci. Já bych chtěl hovořit už o něčem, o čem jsem hovořil včera s komisařem. Jedná se o situaci zemědělců během léta. Ve Skotsku máme zemědělce, kteří jsou velice um, moderní, kteří se snaží využít um, také nových genetických technologií. Ukázalo se, že ve že ze Spojených států se dostala některá zvířata do Evropské unie. A zemědělci si ale neuvědomili, že zde e, došlo k nějakému problému, protože se jednalo o potomka klonovaného zvířata. A e, daný e, bík, který byl potomkem klonovaného zvířete, poté se dále rozmnožoval. Tito z narozených zvířat potom bylo produkováno mléko a toto mléko se dostalo do potravinového řetězce. Podle nařízení je ale zakázáno údajně také to, aby produkty z potomků klonovaných zvířat se dostávaly do potravinového řetězce. Ukazuje se ale, že v jednotlivých členských státech je různá interpretace. Toto byla situace v, ve Velké Británii. Je to například povoleno také eh, v USA. Já se domnívám, že v zájmu spotřebitelů i producentů by bylo dobré, abychom zde měli právní jistotu. Pokud jde o postoj parlamentu, já se domnívám, že jsme zašli příliš daleko když říkáme, že produkty, včetně mléka a masa z potomků klonovaných zvířat, by neměly mít přístup na eh, evropský trh do potravinového řetězce. Já si myslím, že to je přehnané a veškeré vědecké důkazy ukazují, že zde neexistuje žádný rozdíl mezi potomky klonovaných zvířat a normálními zvířaty. Ne, neexistují zde žádné důvody pro to, aby nemohly se dostat do potravinového řetězce. Je ale třeba, abychom dosáhli kompromisu, abychom vytvořili prostředí právní jistoty pro zemědělce. V této citlivé otázce děkuji. Není za skupinu zelených má slovo pan Staes. Pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové, je to téma, ke kterému slyšíme velmi zajímavá vysvětlení, ale mě překvapilo, že jste neřekl vůbec nic o tom incidentu z tohoto léta, protože si myslím, že to je vlastně důvodem pro celou tuto diskuzi, to, co se stalo ve Skotsku, kde bíci a krávy ehm, kteří se narodili z embryí eh, a to byl, mm, přišli ze Spojených států a eh, teď je, eh, existuje doklad o tom, že minimálně jedno zvíře se dostalo do potravinového mm, řetězce a také v Belgii se to asi stalo, o tom jste nic neříkal a tak bych přeci jenom rád slyšel váš komentář, protože toto je na nejvíc důležitá otázka. Sám jste řekl, že část problematiky je v tom, že spotřebitel v každém případě má právo vědět, odkud jeho jídlo přichází pochází. Mí voliči to nevěděli. Vy jste eh, nevěděl, že bíci z, byli, narodili z embryon ze, ve Skotsku, eh, které pocházejí z klonovaného zvířete. Takže k tomu bych rád slyšel eh, váš komentář. Jistě víte, že celá tato diskuze Ehm, ehm, běžela i ehm, e, zprostředkovaně. Tady máme nařízení o nových potravinách, diskuze předevčírem s Katikou Liotar jako zpravodajkou. Víte, že e, tady mm, máme velký konflikt s radou. A Přeci jen doufám, že skutečně pochopíte, že v celém tomto mm, dohadovacím e, řízení, které do konce listopadu tohoto roku má být ukončeno, do té doby to má všechno proběhnout už nemáme tedy mnoho času. Stanovisko, které zaujme komise v této věci, bude klíčové pro to, jestli se teď dopracujeme k dobrému výsledku či ne. V červenci jste už při diskusi ohlásil, že budete předkládat zprávu a chtěl bych to citovat angličtině. Někdy v listopadu bylo řečeno někdy v listopadu, což je právě konec celého tohoto eh, radovacího řízení. Doufám, že vy, pane komisaři, a vaše služby přeci jen eh, podnítíte, podnítíte vaše služby k tomu, aby pracovali rychleji, zaujmete stanovisko a mm, stanovíte politiku, tak aby tady mm, něco vzniklo mm, ve spolupráci s radou. Nic jste také neřekl eh, k moratoriu. Eh, vaši kolegové, jiní komisaři, ti dělají lobbystickou práci tady mezi námi. A eh, pak eh, se řeklo moratorium, to je hrozné, to znamená velká obchodní rizika, to je zase ta banánová válka, kterou jsme tady měli v obchodní oblasti s jinými zeměmi. Mohl byste to okomentovat? A pak ještě těm kolegům, kteří říkají, že mm, tady není žádný problém se zdravím. Ano, tomu rád věřím, ale přeci jen se raději bude držet, držet EFSI a jejího stanoviska bylo řečeno, že neexistuje podnět k obavám, ale vědecké důkazy toho, že to je neškodné, ty jsou ještě dosti slabé. Raději počkám na nové stanovisko, než se tady jasně eh, budeme moci vyjádřit, než já se tady odvážím něco jasný říct. Nyní za skupinu konzervativců a reformistů na jednu minutu má slovo pan Vojčechovský. Děkuji, pane předsedající. Už Děkuji, pane předsedo. Diskuse, která zde dnes probíhá, jasně ukazuje, že další rozpravy o právních úpravách pro klonovaná zvířata budou velice komplikované. Hovořili jsme o nařízení o nových potravinách, ale já si myslím, že zde skutečně skáčeme do vody, aniž bychom věděli, jak je hluboká. Nemáme dostat, tečné vědecké údaje, abychom věděli, jaká je situace. Nejsme schopni totiž zhodnotit dlouhodobé dopady na potravinový řetězec. Nevíme, jak by klonovaná zvířata mohla ovlivnit biodiverzitu, stejně tak jako lidské zdraví či zvířecí zdraví a rovnováhu mezi druhy. Eh, víme totiž, že klonování není dobré pro zdraví zvířat. Tato zvířata nejsou zdravá a trpí. Z tohoto důvodu musíme postupovat opatrně. Nemáme dostatek informací pro to, abychom tímto způsobem riskovali. Já se domnívám, že bychom eh, měli mít eh, zákaz klonování zvířat pro účely spotřeby. Nyní za Evropskou sjednocenou levici dvě a půl minuty paní Liotard. Děkuji. V květnu jsem již vyjádřila své obavy v tom smyslu, že je zde nebezpečí, že by se maso sklonovaných zvířat mohlo dostat do pokravinového řetězce a komise to tehdy bagatelizovala. 7. 7. parlament Eh, velkou většinou podpořil můj požadavek v tom smyslu, že je třeba zakázat maso sklonovaných zvířat. A e, občan to nemůže jednoduše rozpoznat, zda má na talíři klonované maso či ne, jak to tvrdil pan komisař. Maso, takové maso se dostalo do e, potravinového řetězce a pan komisař nám nevysvětlil, jakým způsobem tomu chce zabránit. A nyní musíme češka, čekat až někdy do listopadu a musím říci já, že já opravdu už nemám náladu neustále jenom čekat. Chci říci, Pane komisaře, vy se přeci nenecháte jak si zatlačit do kouta pod komisařem de Guchtem, který řekl, že toto by vedlo k obchodní válce s USA, Brazílií a Argentinou. Já budu raději pro obchodní válku, než pro opravdovou válku, kde by byla prolevána krev klonované maso je neetické, vede to k tomu, že zvířata se často rodí již mrtvá nebo že je třeba je hned porazit, protože jsou znetvořená. Chci říci, že zde zákony máme, ale na druhou stranu se hrozí, že se špatná praxe prosadí v Evropské unii. My jsme prožadovali moratorium pro produkty sklonovaných zvířat a já jsem chtěla vyzvat pana komisaře de Guchta, aby přestal být eh, pořád tím, kdo plní přání USA a tím, kdo podporuje eh, bioprůmysl. Pan komisař musí pracovat eh, v zájmu Evropské unie a jejich občanů. A není možné, aby si nechal nařizovat, co má dělat od vlád a od instancí, které nemají své sídlo v Evropské unii. Jsme nyní v té pozici, že Evropská unie eh, se bojí určitého vyhrožování ze strany VTO a z tohoto důvodu zanedbává zájmy našich občanů. A pokud to tak je, tak já se opravdu bojím o stav Evropské unie. Děkuji a nyní má slovo na minutu a půl pan Agněv. Pane předsedo, budete potěšen, že budu hovořit. My minutu stojíme před podobnou situací tady. Ehm, je tady ehm, kontroverzní situace. V každém případě cíl eh, těchto bezpečnostních testů vědeckých, ten prošel úspěšně, ale ehm, je, je to taková emocionální eh, situace, eh, v které nemáme žádné kvalitativní testy, které by byly i legislativní. V případě GM obilí komise nyní umožnila stanovisko členských států. Toto rozhodnutí by mělo být učiněno. Tento vývoj se nastal poté, co eh, tady byly roky, existovala slepá ulička eh, ve spolupráci s různých členských eh, institucí v členských státech. Je překvapivé, že zákon EU je založen na potomcích mm, klonovaných zvířat a proto to zvyšuje ještě zmatek. Současná, současný postup tady znamená, že členské státy s různými kulturami sami mají rozhodnout, jestli umožní komerční výrobu těchto eh, produktů. Ty země, které se rozhodly to neudělat, mohou mít absolutní svobodu, jak označovat tyto eh, dovozy, aniž by EU interferovala. Takovéto eh, země budou mít další nové příležitosti a výhody pro své zemědělce. Děkujeme. Nyní na dvě minuty paní Doc. Pane předsedo, vážený pane komisaři, já vítám vaše prohlášení k tomuto tématu. Jak eh, George Lyon naznačil, v poslední době se ve Velké Británii objevila řada problémů týkající se uvádění potomků klonovaných zvířat na trh. Není zde dostatek konzistence, pokud jde o agenturu dohledu na bezpečnost potravin ve Velké Británii a komisí a z tohoto důvodu je zde určitý zmatek. Není to jenom vina komise, ale tato situace je problematická pro producenty a také pro spotřebitele. Úřad pro dohled na bezpečnost potravin ve Velké Británii požaduje, aby potomci, nebo stanovuje, že potomci sklonovaných zvířat a, a maso z nich jsou nová zvířata, ale v některých jiných členských státech tomu tak není a to je nelogické. Já jsem velice ráda, že probíhá diskuze o tomto tématu mezi naším úřadem pro dohled na bezpečnost potravin a komisí. Je třeba, abychom vytvořili prostředí jistoty pro producenty i spotřebitele je jas, musí být vyjasněno, a jaká je tedy situace týkající se klonovaných zvířat a potomků klonovaných zvířat. Zároveň je třeba stanovit, jaká je situace vůči importům ze třetích zemí. Současná nejistota musí skončit. A jak víme, pro spotřebitele je bezpečnost potravin zcela zásadní a já jsem velice ráda, že komisař chce, aby eh, v Evropě takováto jistota týkající se bezpečnosti potravin existovala. Děkujeme, nyní se dostáváme k dalším řečníkům. Na tři minuty má slovo pan Schnellhardt. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři. Před letní pauze jsme vedli diskuzi o nařízení o nových potravinách a tehdy jsme se rozhodli, že klonované maso nebude spadat do tohoto nařízení a že požádáme komisi, aby přešla s návrhem nového separátního nařízení a proto tedy vítám, že pan komisař nám již dnes předložil návrhy, které jdou to tímto směrem. Dnešní diskuzi považuji za základ pro regulaci, se kterou přijde no, komise v listopadu a proto je velice důležité, že dnes o tom diskutujeme. Eh, dnes bylo již několikrát řečeno, že čas tlačí. Například eh, z USA máme asi 50 kusů hovězího dobytka eh, za účelem mm, pěstování. Pak jsme měli ty případy ve Velké Británii. Přesně nevíme, zda to bylo natolik závažné, jak, to, jak se to zdá. Ale chci jenom ještě připomenout, proč jsme tehdy požadovali to separátní řešení. Jednak jsme řekli, že není zcela jasné, zda klonované maso je opravdu bezpečné. A já chci říci, že doposud nemáme tedy přesné informace, a chci říci, že ještě nám chybí důkaz toho, že to maso je bezpečné, proto je třeba to ještě jednou ověřit a vyčkat výsledku. A pak jsme hovořili o dalším aspektu, a to byla etika a ochrana zvířat. Pane komisaři, není správné, když nemáme v této otázce žádná práva. Lisabonská smlouva v sobě obsahuje téma ochrany zvířat a na to se můžeme odvolávat. Pokud vidíme stále nebezpečí pro zvířata, tak by bylo, mělo by to být tak, že bychom se mohli vyslovit pro zákaz. To je pro mě důležité. Pokud budeme mít odpovídající regulaci a diskuze, které dnes vedeme, jasně ukazují, že není možné to dokázat. Běžte například do supermarketu a pokuste se zjistit, eh, zda je tedy maso klonované či ne. Samozřejmě by bylo možné mít rejstřík, registr zvířat, kde by bylo jasně ukázáno, odkud zvíře pochází, přesně do detailu i do, toho, do těch detailů, jaké jsou tedy rodiče těchto zvířat a tak dále. Je to tedy možné prokázat, je možné říct si, člověk může zmizet, ale zvíře ne, protože zvířata jsou opravdu do všech detailů registrována. My ty prostředky tedy k dispozici máme, ale měli bychom je v tom případě také využívat tak, abychom tedy přesně označovali klonované maso, aby spotřebitel měl potřebnou informaci, ale nezapomínejme na ochranu zvířat. Děkuji. Děkuji panu Šnahardovi a nyní na dvě minuty má slovo paní McEwen. Pane komisaři Dali, nevím, jestli byste nám mohl říci, co máte v úmyslu udělat přesně v listopadu, eh, protože tady hovoříte o zprávě. Slyšeli jsme, eh, jediné, co jsme slyšeli, eh, byly nedostatky v legislativě, kde zemědělci nemohli zaujmout žádné stanovisko, protože tady neexistuje jasno v tom, jak vlastně, co znamená přesně legislativa. Takže myslím, že potřebujeme více diskuze a zprávu v listopadu, mm, mm, než přinese nové návrhy potřebujeme 18 měsíců na to, než se eh, vznikne nějaký nový zákon. Eh, to znamená, eh, než tady bude nový zákon a než bude jasno celé věci, já bych doporučila, abychom uspořádali moratorium o výrobcích sklonovaných zvířat. Chtěla bych ještě reagovat na to, co řekl pan Schnellhardt. Mm, řekl jste, že nemůžeme zapracovat etické otázky do legislativy. To není správné. Lisabonská smlouva obsahuje opatření, která říká, že všechny politické oblasti ve Evropské unii musí vzít v úvahu blaho zvířat. A e, nevím, jestli jste četl zprávu Evropské skupiny zabývající se etikou. Pro kolegy, kteří nevědí, co to je, to je skupina, která byla ustanovena předsedou Barosem, která se zabývá etickými aspekty politiky EU. Tato zpráva jasně říká, že existují e, velké obavy e, týkající se utrpení z výřad klonovaných. Říká se, že by měly být vypracovány další studie o dlouhodobém zdraví zvířat a potomků. Vy tady zmiňujete Zmiňujete také eh, biodiverzitu. Eh, eh, pokud uslyšíme o zvířatech, která jsou ze stejných klonovaných rodinách, tady se říká, že toto by mohlo vytvořit veliké problémy a mohlo by to také vést ke zranitelnosti. Také se tady mluví o problémech klonovaného masa a spot Třeby toto by mohlo být vážné ekologické dopady. Závěry té, této etické skupiny, to je Eh, znamená, že potřebujeme větší veřejnou diskusi, než umožníme eh, maso sklonovaných zvířat na, na přijít na trh. Eh, pane komisaři, potřebujeme tuto diskusi. Ehm, musíme teď, mm, nesmí se dostat tito zemědělci do tak nemožné situace, musí tady být jasná zákonná situace. Nemůžeme čekat další dva, tři roky, než to nastane. Potřebujeme to udělat rychle, moratorium a potom řádnou diskusi a řádný legislativní dokument. Děkuji paní McEwen a nyní má slovo na tři minuty pan Heusling. Pane komisaři, dámy a pánové, pane komisaři, já jsem se velice divil eh, když jsem slyšel, že jste dělal zde, jako kdyby k ničemu nedošlo. Parlament se jasně vyjádřil v červenci a také požadoval to moratorium a doposud eh, k ničemu nedošlo. My jsme také požadovali eh, jakýsi právní základ, návrh zákona, tomu také nedošlo. Eh, a já jsem sám eh, v květnu přišel s otázkou, když jsem se ptal, kolik klonovaných zvířat vůbec existuje, kolik jejich potomků zatím existuje. Vy jste řekl, nevíme, nemůžeme se k tomu vyjádřit eh, prostě nemáme o tom podětí. Takže vy nevíte, k čemu dochází, ale eh, v podstatě říkáte, že je možné čekat až do vaší zprávy v listopadu. Já si myslím, že toto není v pořádku. A také není správné to, co řekl pan Lyon, totiž, že Parlament se totiž velice jasně vyslovil pro moratorium i pro druhou generaci a to také není možné popírat. Je třeba jasně říci, že toto je rovněž velký problém, protože všechny studie ukazují, že tato technologie v podstatě není dostatečně otestována, nemáme se žádné dlouhodobé studie a je jasné, že dochází k jasnému porušování směrnice o ochraně zvířat v Evropské unii, pokud dochází ke klonování. V rámci klonování přežívá pouze 15 zvířat. To je jasný porušení směrnice o ochraně zvířat. A my v Evropě zde máme princip obezřetnosti a ten musíme dodržovat. Pokud nějaká technologie ještě není dozrálá, tak nemůžeme si dovolit s ní experimentovat. A veřejnost tuto věc jasně odsuzuje, je jasně proti. Veřejnost nečeká na klonované maso. Ani zemědělci nečekají klonované maso. Ne. Veřejnost je vůči této věci velice, velice kritická. A od nás se očekává, že s tímto tématem se budeme zabývat velice pečlivě a ne tak, že řekněme, máme zde novou technologii, ta je pokroková a my ji budeme využívat. Ne, tak to není. My musíme vůči této technologii být velice kritičtí a velice kriticky zkoumat. A já mám pocit, že komise mají jistou víru, neotřesnou víru, ale my se musíme ptát, jdeme opravdu správnou cestou, pracujeme pro občany a pro zemědělce? Já mám pocit, že spíše ne. A proto chci, abyste nyní nejdříve realizovali moratorium a potom přišel s návrhem zákona, protože to, co k čemu došlo v Irsku, vlastně jasně ukazuje, jak málo komise eh, pracuje, v podstatě k ničemu nepřikročila. A co se týče těch obchodních otázek, chci říci, v Evropské unii jsme se také vyslovili proti využívání hormonů. Velice jednoznačné a dokázali jsme si zatím stát. A já si myslím, že stejným způsobem jsme schopni se chovat i u ostatních věcí. Takže my prostě budeme muset vzít potaz ta obchodní omezení, pokud k nim dojde. Děkuji a nyní pan Paška. Za slovo, vážený pan komisař. Děkuji za slovo, vážený pane komisaři. Evropský parlament hovořil o klonování zvířat už v září 2008. V hlasování bylo přijato usnesení, ve kterém poslanci žádají úplný zákaz klonování zvířat eh, učených na zpracování v EU, stejně tak jako dovoz klonovaných zvířat a výrobků z těchto zvířat. Přijatý text usnesení zdůraznil obavy celé řady evropských odborníků, pokud jde o zdravotní rizika spojené s využitím klonovaných zvířat v potravinovém průmyslu. Klonování nese sebou celou řadu problémů, především pokud jde o zdravotní stav zvířat a také, tato zvířata také brzy umírají. A Světová organizace pro zdraví zvířat konstatovala, že jenom ze 6 klonovaných embryí bylo možné zajistit, aby eh, zvíře skutečně přežilo. A znamená to, že eh, klonovaná, klonovaná embrya mají normálně věk zvířete, ze kterého se klonují. To znamená, pokud je základem sedmiletá kráva, embryo je už v podstatě sedm let staré. A klonování eh, nebere dostatečné ohledy na správný, eh, správné zacházení se zvířaty. A americká zpráva pro potraviny a léky tvrdí, že produkty z klonovaných eh, zvířat hovězího dobytka jsou stejné produktivé jako produkty z normálních zvířat. A já si přesto domnívám, že není moudré, aby jenom z komerčních důvodů jsme otevírali náš trh takovýmto produktům a abychom bez důvodu vystavovali naši veřejnost eh, nebezpečí z takovýchto eh, potravin. Děkuji za pozornost. Děkujeme pánovi Paškovi a nyní na jednu minutu má slovo pan Belcer. Děkuji, pane předsedo. Dnes eh, eh, byl nepochybně bylo prokázáno, eh, že maso, které pochází z klonovaných zvířat, je spojeno s nebezpečím pro lidské zdraví. Zvláště klonovaná zvířata a jejich potomci jsou náchylnější k nejrůznějším chorobám. Platný zákaz výrobků z klonovaných zvířat proto e, e, musí být rozšířen také na potomky. A kromě toho tady ještě existují etické důvody, nebo tady máme argumenty o ochraně zvířat. Nezávisle na tom však e, musí být neprodleně zajištěno to, že spotřebitelé při nákupu masa budou informováni o původu tohoto masa a to dokonale. Eh, spotřebitelé musí mít možnost ehm, se eh, ehm, moci rozhodnout i proti tomuto výrobku. Především se musíme postarat o to, aby lidé takovéto produkty ehm, nebyly, aby nebyly vnucovány. Jak jsme zjistili, tak ve Velké Británii byly produkty z potomků klonovaných zvířat se dostaly do potravinovaného řetězce. Velká Británie však nebude jediným případem. Bohužel musíme vycházet z toho, že občané evropských států požívají klonované maso, aniž by to věděli a toto je nepřijatelné nepřípustné. Děkuji mnohokrát panu Melcerovi a na ní na tři minuty má slovo paní Somerová. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, já jsem velice pro zelenou e, genetickou technologii. Ovšem klonování je úplně něco jiného, nelze to srovnávat. Klonování je mučení zvířat a mnoho kolegů to zde také již vyjádřilo. Já jsem již před s letní pauzou řekla, že pouze malý zlomek klonovaných zvířat je schopný přežít a ti, kteří přežijí, tak z nich opět velké množství umírá velice brze, brzy a mm, velice trpí, například jsou velice nemocní, trpí slabou imunitou a trpí dalšími problémy. Takže můžeme převzít zodpovědnost za takové utrpení zvířat? Můžeme podpořit takovouto technologii? Ne, nemůžeme. A proto jsme se v červenci do, shodli na tom, že nechceme klonované zvíře, eh, maso klonovaných zvířat a žádné další výrobky, které pochází z klonovaných zvířat. A to je pouze důsledný přístup. Pravděpodobně eh, takové produkty nejsou nebezpečné, neškodí lidskému zdraví, ale na druhou stranu my nemáme nedostatek masa zvířat, která jsou eh, pěstována tradičním způsobem. Takže proč bychom měli mučit zvířata? A naše obyvatelstvo si takovéto produkty nepřeje a my je také nepotřebujeme. Neexistuje žádný argument pro maso sklonovaných zvířat v Evropské unii. A proto požadujeme jasnou regulaci, která se explicitně bude vědomat klonovaným zvířatům a jejich potomkům. Já jsem pro zákaz klonovaných klonování a základ produktů z klonovaných zvířat v Evropské unii. A věřím, že se nám to podaří prosadit. Samozřejmě se to musí vztahovat také na importované produkty, protože není možné, aby se k nám do Evropské unie dostávaly mm, tyto produkty zadními vrátky a také tím způsobem, že to pak nebude odpovídat tím způsobem označeno, jak tomu došlo ve Skotsku. Eh, pravděpodobně u hovězího by bylo možné to vysledovat, ale u vepřového to rozhodně vysledovat ne, není. Zda v, té, v tom řetězci bylo nějaké klonované zvířeci, ne. Je to tedy otázka nejenom vědecká, ale i etická. Je důležité, abychom se tedy zabývali i těmi etickými aspekty. A zde je otázka ochrany zvířat, ale jsou zde i další otázky. Ze zkušenosti se ví, a existují k tomu odpovídající studie. Ví se, že veškeré reprodukční techniky, pokud opravdu existují, tak jsou v konečném důsledku v určité době využívány i u člověka. A my si musíme klást otázku, chceme, aby, i když to bude ve vzdálené budoucnosti, chceme akceptovat technologii klonování u člověka? Já to rozhodně nechci a nemohu. A i když by mě například mohl můj vlastní klon poskytnout orgán důležitý k životu. I přesto bych si to nepřála. A nechci nějak strašit. Já si myslím, že pokud dovolíme klonování, tak nám toto hrozí v budoucnosti, která nebude příliš vzdálená. A proto jsem pro zákaz klonování a pro zákaz eh, masa z klonovaných zvířat a pro masa z potomků klonovaných zvířat. My přeci nemusíme vždy dělat to, co činí USA, i když samozřejmě máme transatlantské přátelství. Děkuji paní Somerové kolegové. A nyní má slovo pan Tabajti. Mnohokrát děkuji. V minulém roce jste se snažil chránit zdraví evropských spotřebitelů. Paní McEwen i paní McSomerová, stejně tak jako pan Santos a další zmínili řadu argumentů, zmínili argumenty týkající se zdraví. Poukázali na to, že v USA jsou experimentální studie, ale že by chtěli mít dostupné evropské vědecké analýzy které nejsou ovlivňované americkými lobbyisty. Tyto analýzy by měly jasně ukázat, jestli zde existují jazyka, rizika nebo nikoli. Ale i když nebudou rizika zjištěna, je třeba, aby výzkum této věci nadále pokračoval. Já jsem členem výboru pro zemědělství a jsem si vědom toho, že neexistuje žádný důvod na evropském trhu pro to, aby se produkty sklonovaných zvířat eh, měly dostat do potravinového řetězce a do evropských obchodů. Zároveň vím, že zde existují některé mezery. Například eh, to poukazuje eh, a problém s potravinami z Maroka. A zároveň paní McEwen zmínila otázku eh, ochrany zvířat a já naprosto souhlasím s těmi, kteří říkají, že bychom neměli zastavit vědecký výzkum, ale zároveň zde existují určité hranice, kdybychom měli za stavit eh, klonování, protože já ani eh, moji asistenti by určitě nechtěli potkat dalšího poslance, který by byl klonován země. Je třeba, abychom měli jasný postoj ze strany komise. Děkujeme panu Tabajdimu. A Není na tři minuty, má slovo paní Grostev. Merci beaucoup, monsieur le président. Eh, předsedo, Diskuze, kterou vedeme dnes večer, nám jasně ukazuje, jak citlivá je tato otázka. Už jsme o tom mluvili před nějakou dobou dnes eh, znovu pokud předloží pan komisař návrh eh, tomuto eh, tématu, ale jestliže se máme vypořádat s tak ožávým tématem, pak eh, musíme zvolit velmi striktní přístup. Protože to jak bylo řečeno, jsou otázky, které se týkají výrobků sklonovaných zvířat a které se dostávají do potravinového řetězce. Pro potravino, mluví se pořád o potravinovém řetězci. A dnes vycházíme z toho, co říká EFSA a ta eh, řekla, že v současné době eh, neukazuje eh, nic na to, že výrobky sklonovaných zvířat a jejich potomků by nějakým způsobem mohly mít negativní dopady na zdraví nebo životní prostředí. Takže žádné nové škody ve vztahu ke zvířatům, které mm, byly porozeny normálním způsobem, přišly na svět normálním způsobem. Ale to prostě znamená, že musíme být opatrní a Neměli bychom eh, se přiklánit k jedné či druhé straně, eh, ale měli bychom mít eh, určitou bezpečnost a jistotu na základě vědeckých poznatků. Měli bychom to zvážit, nemůžeme hned rozhodnout, je to velmi komplexní téma. Je nutné to řádně a důkladně proskoumat. A e, co se týče ustanovení mezinárodního obchodu, e, pane komisaři, vy jste správně poukázal na to, že e, riziko pro Evropu je omezené. Máme tady konvenční pěstování chování zvířat po celém světě, které je dostatečující, ale jak to pak bude vypadat, když zemědělci například budou používat osev nebo semena z jiných zemí, například z USA. Tady musíme mít také určitá bezpečnostní pravidla. I vůči VTO tady nesmí existovat nekalá soutěž právě našim zemědělcům. Musíme na pomoci, kteří se nacházejí v nejisté situaci. Spotřebitele, jak už bylo řečeno, ti nechtějí nutně maso z těchto zvířat, ale nepochybuji mm, na, dobré vůli k pana komisaře Daliho, aby vnesl světlo do celé záležitosti, aby nalezl odpověď na celou řadu otázek, které ještě dnes zůstávají otevřeny. Dnes mm, mám důvěru v to, co nám eh, pan komisař Dali k tomuto řekne. Ehm, očekávat tam také zprávu. Spotřebitel musí vědět, co jí a musí tady být zajištěna vysledovatelnost původu. To je nezbytné, ale k tomu potřebujeme opravdu striktní vědecké analýzy tak, abychom mohli správně rozhodnout, jak se budeme chovat eh, vůči eh, dovozu eh, klonovaných zvířat nebo potomků. A proto očekávám sdělení od pana komisaře Daliho, který nám slíbil na listopad. Mnohokrát děkujeme paní Grostet. Nyní na dvě minuty má slovo paní Sarbu. Děkuji, pane předsedo. V poslední době jsem se dozvěděla, že produkty z klonovaných zvířat se dostaly do potravinového řetězce v EU. Evropský parlament opakovaně prohlásil, že takovéto produkty by měly být zakázány z důvodu bezpečnosti a z důvodu životního prostředí. E, my trvale máme jasný postoj k této otázce a měli bychom mít tento, aby měli jsme tento postoj také při vyjednávání o nařízení o nových potravinách. Údaje týkající e, vydané FSO a Evropskou skupinou pro etiku poukazují na to, že zde existují problémy týkající se eh, klonovaných eh, zvířat, stejně tak eh, zvířat, které se, která se klonují. A dopad na potravinový řetězec by mohl být špatný. A vysoké množství klonovaných zvířat by mohlo negativně ovlivnit biodiverzitu a zvířata by také mohla být více náchylnější k epidemiím. Mohlo by to také negativně ovlivnit bezpečnost potravin. Vyslechli jsme si argumenty týkající se obchodních pravidel a pravidel VTO. Říká se nám, že není možné, abychom zakázali přístup těchto produktů na evropský trh, pokud eh, nechceme porušit eh, mezinárodní obchodní pravidla. Ale v minulosti se Evropská unie rozhodla zakázat některé produkty ve chvíli, kdy se ukázalo, že jsou klamavé pro spotřebitele nebo že jsou nebezpečné. Je třeba, abychom využili všechny právní nástroje pro to, abychom mohli zavést takovýto zákaz. Musíme trvat na tom, že pravidla VTO by rovněž měla zohledňovat otázky etiky a otázky ochrany životního prostředí. Jsou zde závažné argumenty proti produktům sklonovaných zvířat. Na druhou stranu zde nejsou žádné důkazy týkající se přínosu takovýchto produktů. Já se domnívám, že by komise měla přijít s jasným řešením tohoto problému. A toto řešení by mělo zohledňovat stanovisko tohoto parlamentu, protože tento parlament zastupuje evropské občany. Nesmíme dovolit žádné experimenty se zdravím našich občanů nebo s naším životním prostředím. Děkuji paní Sarpu. A nyní na tři minuty má slovo paní Delvo. Merci. Děkuji. Pane komisaři, chtěla bych vám říci, jak jsem udivena, protože stále říkáme, že chceme chránit spotřebitele, že chceme vysvedovatelnost z eh, talíře až do farmy, chceme zaručit eh, kvalitu původu a tak dále. A Nyní došlo k tomu, že spotřebitelé jedli klonované maso, aniž by to věděli a v Belgii se dokonce jednalo o maso třetí generace. Jakým způsobem je to vůbec vysledovatelné? Chci říci, že klonovaný klonovaný řízek s klonovanými bramborami na svém talíři prostě nechci. A O to více ne, že jakožto spotřebitel nemám vůbec šanci to zjistit a veškeré ankety, které provádí Eurobarometr, jasně ukazují, že evropčí občané jsou proti klonovanému masu. Nelze stále opakovat, že spotřebitel má jednat odpovědně, vědět, co přichází na jeho talíř a na druhé straně to spotřebiteli znemožnit a e, předstírat, že nevíme, že spotřebitel nechce klonované maso. Zatím nevíme, jaké negativní dopady má spotřebovávání klonovaného masa člověkem zatím se to neví, není nic prokázáno, neexistují žádné dlouhodobé studie, žádné dlouhodobé studie neprokazují, že to škodlivé není. A vy sám jste na začátku svého projevu o tom hovořil. A samozřejmě je důležitý i aspekt ochrany zvířat, i když vy jste řekl, že ochrana zvířat nehraje žádnou roli v evropské legislativě. Ale když se podíváme na to, jakým způsobem ta zvířata trpí, tak můžeme konstatovat pouze jediné, že klonování zvířat znamená mučení zvířat. V roce 2008 bylo již jednou řečeno, že klonovaná zvířata před vlastně vždy trpí závažnými zdravotními potížemi, takže z etického hlediska klonování zvířat obhajitelné není. V podstatě neexistuje žádný důvod uvádět maso z klonovaných zvířat na trh. Doposud máme na farmách pouze malé množství klonovaných zvířat, ale v jiných sektorech je to již jinak. Podívejme se například na rajčata. Velké množství typů rajčat, které se prodávají, je již geneticky modifikováno. Je to to, co chceme? Tuto otázku si musíme položit. Děkuji a není na minutu a půl. Má slovo pan Arzenis πραγματικά δεν θυμάμαι σε άλλη συζήτηση να υπήρχε τόσο πολύ Předsedo, pane komisaři, Nemohu si eh, vybavit, že by existovala takováto dohoda v tomto parlamentu. Mm, mm, mm, ani jednota nevládne mezi evropskými občany. Je tady jednota v tom, že tyto výrobky eh, lidé nechtějí ehm, ale mít. Vy a ostatní jste se odvolávali na VTO. To je samozřejmě argument politické povahy. A takto ale nemůžeme postupovat. Není možné právně zacházet nebo vypořádat se s takovýmito obavami. Potřebujeme moratorium. VTO s Lisabonskou eh, smlouvou nemá co dočinění. Máme tady Lisabonskou smlouvu a tam je zakotveno, že eh, musíme uplatňovat eh, princip preventivního přístupu to musí, tady musíme zajistit, to musí určitě platit také pro tyto výrobky a proto se musíme o takovéto moratorium pokusit. Jsme si zajedno v tom, že nemůžeme experimentovat se zdravím evropských občanů. Děkujeme panu Arsenisovi, nyní se dostáváme ke Catch the Eye. Nejdříve na jednu minutu má slovo pan Kelly. Děkuji. Já nejsem úplně přesvědčen o tom, že je, že by bylo nutné nebo že by bylo možné vysledovat a, eh, a eh, původ klonovaných zvířat. A Otázka, jestli by to bylo nutné. E, není to nutné, protože zde existují dostatek, existuje dostatek jiných způsobů, jak zajistit e, dostatek zvířat pro lidskou spotřebu. Pokud je o morální otázky, jak řekla paní Somerová, jestli je jestli by bylo dostupné morálně mít klonovaná zvířata, potom by brzo mohlo být také morálně dostupné, morálně přístupné klonovat e, lidi. Pan Stajes hovořil o bezpečnosti. Já s ním souhlasím. Jak by bylo možné jasně říci, že eh, v, tu, v tuto chvíli jasně říci, že by produkty sklonovaných zvířat nebo z potomku klonovaných zvířat byla bezpečná, byly bezpečné? To není možné. A pokud je o vysledovatelnost, a v Evropské unii a můžeme normálně vysledovat zvířata ze stáje až na stůl. Ale eh, možná by bylo ale otázka je, jestli je třeba zjistit, jestli je možné zjistit, že zvířata jsou klonovaná. V každém případě něco takového bychom dělat neměli a klonovaná zvířata bychom neměli využívat. Děkujeme. Dále další řečnice. Vážený pane komisaři, ve Velké Británii se poprvé vyskytl případ, že se dostalo toto máslo klamaných zvířat do supermarketu. Okamžitě to vedlo k nejistotě mezi spotřebiteli na straně jedné a k nelegitimním výtkám na straně druhé. Úřad ve Velké Británii se zabýval tímto tématem. A Pan komisaři, nesmí se stát, aby nedostatky v evropské legislativě eh, se přenesly na zemědělce v Evropě. To byly jenom výrobky z eh, klonovaných zvířat samotných, ale ne jejich eh, potomků, které podléhaly schválení. Parlament jasně ukázal svou představu v nařízení o nových potravinách. Právě v případě potravin tady musí platit princip prevence. Ehm, kromě etických aspektů tady máme také mm, bezpečnost ehm, a proto není nutnost klonovaného masa. To by mohlo být totiž ehm, závažné existují tady růz, různé názory eh, k tomu, jak zacházet se s mm, produkty z klonovaných zvířat. Mm, ve smyslu spotřebitelů bychom měli se mm, postarat o to, abychom dosáhli jednoty a abychom učinili ty správné kroky. Děkujeme paní Kestinger. A dále na jednu minutu paní Kadenbach. Pane předsedo, pane komisaři, Politika potřebuje vědecké údaje jakožto základ pro politická rozhodnutí, ale pro mě eh, znamená to, že se nechceme přezít politické rozhodnutí, když věda nám říká, je to možné udělat a my říkáme, že toto udělat musíme. Mým úkolem není to, abychom realizovali to, co je technicky možné. Ne, mým úkolem je zastupovat své voliče a ti, stejně jako zbytek EU, si na svém talíři klonované maso nepřejí. Nejde pouze o otázku jakéhosi bezpečnosti potravin, i například vejce z mm, chovu drůbeže v klecích je sice bezpečné, ale z etických důvodů ho nechceme. A já chci říci, že ochrana zvířat a etika již nyní jasně hovoří proti klonovanému masu a my si vyčkáme, s jakým příspěvkem na tomto poli přijde věda. Potřebujeme moratorium také pro produkty ze zvířat druhé generace. Potřebujeme jasné ne pro produkty z klonovaného masu. Děkuji paní Kalenbach a nyní má slovo pan Kalinovsky pane předsedo. Vysoké standardy týkající se eh, z eh, produkce potravin v EU zajišťují dobrou kvalitu potravin a také to, že plníme očekávání našich spotřebitelů. Máme výsledky některých výzkumů, které naznačují, že kvalita klonovaného masa není odlišná od tradičně vyprodukovaného masa. Zdá se, že využívání takovýchto nových metod může být přesto problém. Potřebujeme skutečně využívat klonování. Máme totiž eh, dostatek jiných moderních technologií v zemědělství. A je to v zájmu jak spotřebitelů, tak zemědělců, aby tyto věci byly regulovány takovým způsobem, aby nebylo ohroženo aby nebyla ohrožena konkurenceschopnost evropského zemědělství. Musíme řešit také otázky modár, morální. Tyto otázky se budou uh, objevovat znovu a znovu, pokud budeme využívat maso sklonovaných zvířat. Děkujeme nyní pan Jár na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Čtyři eh, body jsem si tady zaznamenal, ale eh, budeme moci tyto věci vědecky dokázat. Jednak maso klonovaných zvířat mm, eh, je, mm, je není žádoucí v Evropské unii. To platí také pro výrobky, které pocházejí z jejich potomků. Za druhé, je, ještě není jasné, jestli tady existuje nějaká zdravotní rizika při požívání toho, toho masa. Za třetí, prokazat zranitelnost um, um, na um, negativní dopady na zdraví zvířat samotných. A za čtvrté, eh, klonování zvířat Um, k, um, z etických důvodů musí být odmítnuto. A proto je um, nezbytné toto jasně odmítnout. A teď je důležité, abychom rychle přešli k takovýmto ustanovením. To očekávají lidé v Evropě od nás, ovšem musíme jasně alespoň takovéto klonované maso z zvířat označovat. Muchas gracias, señor Yar. Mnohokrát děkujeme panu Járovi. Nyní pan Ferreira na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, produkty z klonovaných zvířat v potravinové zeteřci, které nejsou označené, to je něco, co musí vyvolávat obahy. A to tím více, že jsme se o tom dozvěděli krátce poté, co jsme se vyslovili proto, že nechceme tyto produkty na jednotném trhu. Takže je třeba správně uplatňovat princip obezřetnosti. Komise se musí věnovat veřejnému zájmu, protože se jedná o lidské zdraví, jedná se o bezpečnost potravin, také o blaho zvířat a přece tyto věci musí mít přednost před ostatními. Pokud budou v budoucnu takovéto prokuty povolovány, tak je důležité, aby byl dodržován princip transparentnosti a princip práva spotřebitele na informace. Bohužel v současné době tak k tomu není. Máme celou řadu výrobků potravin, kde vůbec nevíme, jakým způsobem byly vyrobeny, zda jsou to například geneticky modifikované komponenty a tak dále. Děkuji a nyní poslední řečnice na jednu minutu, paní Záborská. Sir. Ráno jsme vedli rozsáhlou debatu o ochraně zvířat. Pane předsedo, pane komisaři, ráno jsme vedli debatu o používání zvířat na vědecké účely, na pokusy, které mohou pomoci při léčení vážných eh, onemocnění, kterými trpí lidé. Většina kolegů odmítla utrpení zvířat, které by se používaly na tyto účely. Přitom je jasné, že klonování působí vážné utrpení zvířat. Více než 95 eh, pokusů o klonování není úspěšných. Objevují se eh, vážné choroby, fyzická postižení a tato zvířata předčasně umírají. Většina spotřebitelů je proti takovému tu masu v potravinovém řetězci. Jak řekla paní Zomer, je tu ještě další vážný problém. Rozvoj reprodukčního klonování zvířat znamená otevření dveří k reprodukčnímu klonování člověka. To nedovoluje nejenom přirozený zákon, ale ani Lisabonská smlouva. Ptám se, že by eh, už někdo chtěl nyní měnit Lisabonskou smlouvu v tomto bodě? Pane komisaři, stanovisko Evropské komise musí být jednoznačné. Děkuji. Děkuji paní Záborské. Nyní předávám slovo komisaři, aby ukončil tuto diskusi. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Já nejsem překvapen že tato otázka přitáhla tolik pozornosti a tak živou diskusi. A já děkuji všem vám poslancům za to, že jste vyjádřili své názory. Různé body, o kterých se zde hovořilo, ukazují, že je třeba e, tuto věc řádně chápat tak, abychom mohli učinit přiměřené a podložené rozhodnutí. Jak jsem řekl na úvodu, komise později v tomto roce chce přejmout komplexní zprávu, která bude identifikovat základní problémy týkající se klonování. Já doufám, že to přispěje k jasnosti v této otázce a že to bude užitečný základ pro diskusy mezi institucemi která bude následovat. Já zdůrazňuji, že zlepšení současné situace může proběhnout a pouze ve chvíli, kdy dosáhneme koncenzu mezi všemi institucemi EU. Tato diskuse už eh, probíhá od ledna 2008 a já doufám, že se nám podaří spotečně pokročit dále, abychom se dohodli na praktickém způsobu, jak budeme postupovat v následujících letech. Děkuji. Mnohokrát děkujeme panu komisaři. za to, že byl stručný. A dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání. A další bod se týká otázky na